Good morning to all of you. Welcome to the budget. Dobrý den, vítejte na zasedání rozpočtového výboru. Ehm, nejprve přijetí pořadu jednání, pokud nemáte žádné námitky, tedy jedna námitka pana Gresen. To se netýká pořadu jednání, ale myslím, že je problematické, eh, že komisaři, nyní po, po té, co máme novou komisi, tak komisař nepřišel. Měli bychom se tomu věnovat na koordinátorech, protože později budeme diskutovat o víceletém finančním rámci, proto je důležité, aby byl přítomen. Možná k tomu můžete říci nyní něco, nebo později na zasedání koordinátoru. Já to chci ale zmínit nyní, protože když diskutujeme o něčem tak důležitém, jako víceletý finanční rámec, měl by být přítomen. Já mám více informací o tom, kdy pan Han přijde a proto se k tomu ještě vrátím. Pokud nemá nikdo žádné další námitky, tak začnu s oznámeními předsedy rozhodnutí koordinátoru 25.11. najdete ve složce Meetings. Pokud nemáte žádné připomínky, tak je budeme považovat za schválené. Okay. Uh, as you were informed by an email from the secretariat. Jak jste byli informováni 6.12. od sekretariátu, vzhledem k tomu, že rada rozhodla formálně nepřijmout pozici GDEP 5, tak není možné, aby rozpočtový výbor a parlament přiš eh, k tomu tématu přijal formální pozici tedy se o DEP5 ne, nebude hlasovat ani na tomto výboru, ani eh, na eh, plenárním zasedání. Znamená to, že tato část se posouvá až na konec eh, roku 2019. A předsednictví mě informovalo, že se bude jednat o nařízení o opatření týkajících se financování souhného rozpočtu Unie na rok 2020 v souvislosti s vystoupením eh, Spojeného království, tedy stručně Brexitem. Ehm, a odpovídající změny předpokládané také v EGF a EUSF e, e proběhnou ke konci roku vzhledem k tomu, že rozpočtový výbor e, odsouhlasil 10 svůj souhlas, tedy k tomu, a jde pouze o technické změny na základě vyjádření právní služby, není nutné zajišťovat postup souhlasu. A dále, pokud nemá nikdo žádné připomínky k zápisu z 25.11., budeme je považovat za přijaté. Přejdeme tedy bezprostředně k hlasování. Nejprve uzavření eh, protokolu o partnerství v oblasti rybolovu mezi Evropským společenstvím a Kap Verde. O tom se jednalo 25. 11. Eh, ve Štrasburku. Pokud má kolegyně doplně dobrý den, můj kolega eh, to již zodpověděl, čili já nic nového nemám, ale co se týče eh, zprávy, tak my vydáváme zprávu výboru Ekon a aby hlasovali pro uzavření této dohody, která je pozitivní pro Kapverskou republiku a také pro Evropskou unii. Já tylko eh, eh, formálně. Jen formálně Eh, poněvadž jsem si zapomněl vzít hlasovací kartu, tak abyste mě k tomu připočítávali vždycky. Will do. Uh, I rem- ano, uděláme to tak. Jde to postup souhlasu, čili se hlasová, hlasuje o stanovisku jako celek, čili elektronické jmenovité hlasování zahajuji. Everybody voted. Všichni hlasovali. Close the vote. Končím hlasování. 19 pro, dva se zdrželi, pan Johnšuk eh, eh, jsem tam rovnou zapos, eh, započítal, dva se zdrželi. Děkuji. Then we go to the... Přecházíme k oddílu rozpočtu oddíl 3, pan Fernandez. Oh, sorry, other sections, excuse me, sorry. sorry. Jiné oddíly, omlouvá se předseda. Děkuji vám, pane předsedo. Justiça, o INFO 4 2019. Eh, e eh, nejprve 2019, eh, tedy kontrakty pro nákup 9,84 milionů zálohová platba pro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 díky úsporám v některých liních. Pak SVČ 2 2019 převod, který eh, je zaměřen na zvýšení plateb pro IKT 2,47 milionů eur. A pak kryptografie a eh, utajované, eh, technologie pro utajované skutečnosti 380 tisíc eur jesle a péče o děti 65 tisíc a bot, milit, obraní experti 30 250 eur a 1500 sociální služby 14 900 eur. A to bylo SVČ, výdaje a a e SVČ eh, předložilo ty, tuto žádost ehm, eh, a je eh, to navýšení minimální pouze pro nezbytné navýšení, tedy navýšení plateb bylo umožněno díky úsporám v některých rozpočtových liních a pokud pět nebude přijat, tak se také uvolní část prostředků na mzdové prostředky v SVČ. Další část je C19 pro Evropský parlament a to je převod pro eh, budovy, eh, budova Konrad Adenauer v Lucemburku 30 milion 916 euro a to je ča- součástí úpravy mopping up a e, ze 100% je to v pořádku, e, e, v souladu se zákony a nabízí to flexibilitu rozpočtu. A nevyužité prostředky před postupem mopping up eh, nepřesahují 2 až 3 celkového rozpočtu. Eh, to také souvisí s přesností rozpočtového procesu a nevyužité prostředky eh, pak mohou přecházet až do výše 1,5 úvoj, původní e, částky rozpočtu, proto doporučuji, abychom hlasovali pro tyto tři převody, které jsem právě prezentoval. Uh, Co tedy navrhuji? Nejprve přejdeme tedy prv, k prvním dvěma e, a pak k tomu třetímu, pokud nejsou námitky, pokud s tím tedy souhlasíte, e, s těmito převody INF Eh, INF 4 a N2. Pan adresy. Eh, omlouvám se. Vzhledem k tomu, že budeme hlasovat eh, jinak, chceme, mít vždycky chceme hlasovat odděleně. To znamená, že předpokládejme, že to, že, co může být považováno za přijaté, eh, musíme tedy hlasovat o, vše, eh, o všech zvlášť. Pokud má někdo nějaké připomínky, eh, můžeme si vyslechnout ty připomínky nyní. Prosím, paní Arma. Um, ehm, C'est vrai que nous nous focalisons sur le troisième, mais euh, je pravda, že diskuse by se mohla týkat každého zvlášť. Pokud je o ten třetí, to znamená ten převod 30 milionů, tam bych chtěla vědět od kdy, protože já chápu, že tam je přijaté rozhodnutí výboru v tom smyslu, že ten sběrný převod pak má být věnován na politiku v oblasti nemovitostí, čili bych v podstatě chtěla vědět od kdy, pokud bychom měli případně možnost to změnit, asi máme, ale kdyby to bylo v podstatě účelné, abychom měli tedy nějakou zpětnou vazbu, kdy by se to rozhodnutí mělo tedy přijímat, abychom se k němu mohli nějak postavit. Já chápu, že je to 1,55 rozpočtu parlamentu, ale kolik to v podstatě představuje z celkového rozpočtu věnovaného na tento projekt, kolik to je v rámci těch plateb. Myslím, že je tady určitý problém s transparentnosti, pokud jde o otázku rozpočtovou, já chápu, že je to vždycky méně než 5, 7 let a tak dále. Vždycky v podstatě se přiděluje méně, než kolik bylo dáno do rozpočtu na začátku. Ale je důležité, aby bylo případně možné změnit to rozhodnutí. A chtěla jsem také říci, že jsem si všimla u DAB 5, že těch 30 milionů v podstatě by bylo 45 milionů, kdyby se hlasovalo o DAB a zatím těch 15 milionů, které v podstatě byly využity na platbu. Možná, že se mýlím, ale měli jsme 15 milionů, které byly nezbytné pro zaplacení nákladů na UK Maps čili v podstatě ta částka byla snížena a Proč tam bylo potřeba použít DAP? Protože jsme věděli, že ta částka bude k dispozici, je to asi měsíc a, nebo měsíc a půl možná. Takže si myslím, že bychom to měli všechno nějakým způsobem si probrat, abychom ty mopping up na konci roku mohli opravdu řešit nějakým náležitým způsobem. Paní Holmajer. Tak nejdříve tedy k tomu budovám, proč tedy mopping up. To eh, je to tak. Ono to má určitý eh, smysl, protože eh, tady vlastně hm, je taková ta obvyklá prosincová horečka a každý se snaží utratit to, co ještě zbylo. Odkud jsou tedy ty Eh, peníze, které přebývají. To jsou eh, například prostředky, kdy si mohou eh, poslanci osobně jednotlivě rozhodovat, jestli si ještě udělají nějakou cestu nebo ne. Mnozí tady nikam nejezdí, takže to nevyužijí. Nicméně my jsme si vzali úvěry na to a ty Eh, musíme splácet nebo platíme za to úroky. A eh, de facto je tady taková praxe, že tyto zbývající prostředky se prostě seberou na konci a použijí se právě na platby eh, těchto úroků, ať si pomůžeme. A navíc tedy určité položky, se musí také prostě redukovat. Vždycky nám tady zbývalo nějak kolem 120 milionů, dneska se nám to podařilo zredukovat zhruba na 40 milionů. Ale vždycky něco zbude, eh, poněvadž všechno se nedá naplňovat na halíř, eh, zejména třeba, eh, třeba služební cesty, ty se nedají stoprocentně naplánovat rok dopředu. Hm, tak, takže jednoduše a prostě myšlenka je taková, že ty peníze prostě vemme, ulevme si od těch úroků eh, a hm, tak to prostě má být. Ano, děkuji paní Gardia Zabal. Sí, gracias. Esto es verdad que el gamasal... Ano, děkuji. Je pravda, že ty sběrné převody vždycky vyvolávají diskusy ve výboru že jsou tady různé možnosti, jak se na to dívat, jak říkala paní Holmajer. To jsou v podstatě ty předchozí roky, tam jsme měli mopping up mnohem vyšší. Je to otázka tedy předvídatelnosti, čili v podstatě určité jaksi pře Eh, kročení eh, těch rozpočtových prostředků v tom smyslu, že se tam prostě zapíše mnohem více. Možná, že jsme skutečně měli třeba určité výhledy, které nás vedly k tomu, že jsme měli ty 30 milionů a věci se v posledních letech zlepšily, ale myslím si, že bude skutečně třeba ověřit eh, to, co je v podstatě nejméně prováděno, abychom si ten rozpočet dokázali lépe upravit do budoucnosti. Čili má reakce týkající se těch mopping up, eh, pokud jde o budovy. Myslím si, že v tomto okamžiku v roce je to v podstatě jediná možnost, která nám zbývá, že z 30 miliony eur bychom mohli financovat mnoho věcí, ale nevím, zda 10. nebo 20. prosince najdeme nějaký rozpočet, který by mohl skutečně nám umožnit, abychom 30 milionů odčerpali samozřejmě, že v podstatě je tady velká míra financování a že pro DAP tedy se nám to podaří využít, abychom mohli zvýšit rozpočet, abychom mohli právě pokryt případně i náklady na Brexit. Ale to je i otázka filozofická spíše než otázka čistě účetní. Pokud tady zůstanou tedy Eh, všichni poslanci, asistenti a tak dále, tak budeme muset rozpočet upravit, protože to je otázka statutární, to nemá jaksi nic společného s nějakým politickým rozhodováním. A pak budeme muset měnit rozpočet, protože v nějaké blízké budoucnosti, možná ne třeba jiný Brexit, ale jiná otázka, která by nás nutila k nějakým změnám tak nám jistě řeknou, že tam prostě máme možnosti, že tam je volnost, že máme ten rozpočet upravit. Takže si myslím, že bychom pak už neměli volnou ruku, abychom prostě ty věci mohli upravit nebo abychom mohli nějakým způsobem pracovat i s našimi hypotečními závazky. Takže ta otázka DAB je tedy jedna věc protože tady není těch 15 milionů k dispozici, ale spíše tedy proto, abychom mhm. předešli některým diskusím do budoucna. Čili proto by v podstatě měl být výbor tedy požádán, aby se to upravilo v souvislosti s Brexitem. Myslím si, že to je filozofie, kterou bychom si pak měli podržet. Pokud máme nějaké peníze navíc, můžeme diskutovat o jejich využívání ale v tomto ročním období už nemáme příliš velkou marži a nemůžeme už v podstatě příliš předjímat i u těch budovách, ale můžeme se k tomu ještě vrátit, ano. Já myslím, že v podstatě bychom teď mohli mít trošku větší eh, vysvětlení týkající se té budovy. Konrad Adenauer je tady pan Klety nebo pan Bás. Ne, není tady, omlouvá se takže já v podstatě se pokusím vysvětlit ty projekty. Čtyři projekty byly spuštěny, už se to blíží k dokončení. V podstatě už máme tedy ty investice eh, v podstatě zpracovány asi 65 až 69 milionů eur tam šlo o financování stavby a parlament teď v podstatě mohl tedy uzavřít půjčky u nejrůznějších bank po výběrových řízeních pro stavbu. Myslím si, že v podstatě Tady šlo o to, že instituce nemohou sami uzavírat půjčky u bank, jinak by to v podstatě se usnadnilo a to je podle finančního nazíření z roku 2012. Ale v podstatě to, co děláme dost systematicky v posledních letech, jsou ty sběrné převody, které jsou užitečné pro nejrůznější účely i u budov, budov i u dalších položek. Takže se to může týkat v podstatě i jiných, tedy těch eh, položek v rámci omnibusu i, i v jiných odvětvích. Čili to není v podstatě jediný účel, týká se to pouze budov. A pokud jde o sběrné převody v posledních letech, to nám umožnilo, abychom teď v podstatě měli tedy na půjčkách 260 milionů a celkové náklady na budovu zhruba 74 milionů, tedy je celkový vynaložený objem prostředků, čili tam některé prostředky, jak vidíte, zbývají. A my jsme v podstatě mohli svým způsobem tedy ušetřit určité peníze Čili pokud bychom skutečně vycházeli z těchto úrokových měr, tak samozřejmě můžeme používat i fixní úroky. Možná tedy by to bylo o něco více, ale v každém případě druhá výhoda pro sběrné převody je, že nepotřebujeme platit tyto částky mimo rozpočty, čili v podstatě je to otázka splácení těch půjček a můžeme v podstatě předjímat ty platby a potom v podstatě se staneme vlastníky těch budov dříve, takže v podstatě i v souvislosti s nejistotou, kterou vytváří Brexit a také tedy VFR, kde v podstatě u hlavy 7 a 5 to už jsou tedy věci, které zatím nevíme, zda budou přijaty či nikoli čili je pravděpodobné, že v hlavě 7 dojde k nějakým navýšením, čili v podstatě je to otázka předjímání těch plateb právě ve vztahu i k možnosti stát se dřív vlastníkem eh, budovy, zejména za takovýchto nejistých časů. Takže proto jsme v podstatě podali žádost na tento převod, protože to skutečně je velmi rozumné moci to tímto způsobem splatit a předjímat tedy ty platby spíše, než aby se museli ty peníze nutně utratit za jiné účely. Čili v podstatě ta otázka nejistoty u DAP 5 skutečnost, že teď máme určitý přebytek Eh, oproti tomu, že jsme očekávali deficit, to se objevilo teprve nedávno. V podstatě půjde tedy o určité eh, zlepšení na konci volebního období. Je tady i součást v podstatě Brexitu, kde v podstatě víme, že se mohou tedy zase eh, objevovat nějaké potřeby prostředků takže v podstatě, když se podíváme na objem celého toho brexitového balíčku, tak vidíme, že je tady v podstatě i v těch relativních číslech určitý rozdíl. Čili v podstatě víme, že to v podstatě neprochází ne, ne, tak rychle, například při přijímání nových pracovníků Čili v podstatě jsme měli předpoklady určitého navýšení o 3,1 a myslím si, že v podstatě můžeme teď něco vrátit zpět do rozpočtu 5, ale celá řada položek v podstatě nebyla tedy započítána do rozpočtu, čili v podstatě si myslím, že z hlediska počtu pracovníků tam máme v podstatě asi 1,7 milionů jakožto 1% a to si myslíme, že by mohlo jít níže. Pokud je o DAP 5, když se na to podíváme, tak jsme o to žádali v Dubnu a v okamžiku, kdy se poprvé rozhodlo o posunutí data Brexitu z března na květen, tak v podstatě poprvé už padla tato otázka v minulém legislativním období. Čili v podstatě jsme žádali o vytvoření určité rezervy na Brexit. A v podstatě máme zhruba, musíme počítat se třemi miliony za rok, pokud jde tedy o ty brexitové aspekty. Čili v podstatě půjde také o otázku toho, že jsme vůbec nemohli počítat s tím, že budou zase tedy vyhlášeny volby. Teď jsme měli tedy ten přesun na říjen a zase s tím byly spojeny další prostředky, když v dubnu v podstatě jsme měli předpokládaný deficit. Tak jsme využili ty položky v podstatě tak, jak jsme to původně předpokládali. My vám skutečně děkujeme za vaše vysvětlení. Nicméně, když bych to měl schrnout, pokud jsem vám správně rozuměl, tak v podstatě pokud jde o ten sběrný převod do budoucna, byste potřeboval dalších 14 milionů nebo 40 milionů. Je to tak? Ano, to je, to je skutečně správný 44 milionů a v podstatě, že budete tedy volit cestu fixních úroků v tom budoucím roce. Čili v podstatě tak to asi nebylo původně zamýšleno ze strany pana Dragiho, protože vím, že tam to byly spíše proměnlivé úroky. Já naprosto tedy chápu, čili v roce 2012 zvolil eh, ty pevné úrokové sazby. Čili já myslím, že tímto způsobem by se to mělo vyřešit a pan Andrej žádal, abychom teď hlasovali separátně o každém z těchto. Takže INF 4 2019 soudní dvůr, takže zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Můžeme uzavřít hlasování. 21 pro, dva se zdrželi. Dále. Takže e, teď pokud jde o službu pro vnější činnost, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, je to číslo 2 2019. Můžeme uzavřít hlasování, máme 19 kladných, 3 se zdrželi, jeden záporný hlas a poslední je EPC 19 2019 z roku 2019, takže zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, takže mohu uzavřít hlasování. 12 pro, 3 proti, 8 se zdrželo. Takže všechny tři byly přijaty. Děkuji vám. With respect to building policies. A nyní, pokud se týče eh, naší politiky v oblasti eh, budov, tak nejdříve tedy budova Štefana Cvajga, eh, to je návštěvnické středisko a dávám slovo paní Maje. Děkuji, pane předsedo. Paní Keller tady není, takže já budu její mluvčí pokud jde o první hlasování, pokud jde tedy o návštěvnické středisko Cvajk. Takže v podstatě půjde o to vytvořit nový prostor pro návštěvníky v budově Cvajk, který je na bulváru Solidarnost. Jde v podstatě o to, aby se tam tedy objevily nějaké nové prostory, než je v budově SPAK, abychom mohli přijímat více návštěvníků i v době, tedy, kdy budou probíhat stavební úpravy. Bude to stát 10, přes 10 milionů a je to financováno z řádky 207 Evropského parlamentu 2019, 20 a 21. Ty stavební práce začnou na roku v roce 2020 a středisko by mělo být otevřeno v roce 2022 a dáváme kladné stanovisko. Shadow wants to take the floor on this. Kdo se chce tady k tomu vyjádřit, prosím? Zdá se, že nikdo. Budeme tedy elektronicky hlasovat. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A máme 20 hlasů pro, 3 proti, takže schváleno. Dále opět budovy a je to nyní budova Belmont a to je e, kancelář pro e, nájemní operace. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde tedy o ten projekt Belmont, tak v podstatě tady si služba pro vnější činnosti přeje možnost 13 eh, 000 metrů čtverečních eh, na 15 let uzavřená pronájemní smlouva. Jde v podstatě o to, aby se tam zvětšil prostor pro kanceláře eh, a počítá se s tím od roku 2021. Mělo by se tak nahradit dvě budovy, které už pronajímá Beliard a Merod což jsou v podstatě tedy eh, pronájmy, které začaly v roce 2017 a 2018. Je třeba tedy tu budovu ještě trošku upravit, aby byla připravena pro své využívání a měla by být připravena v říjnu 2020. Tento nový nájem by umožnil zvýšit o 7 000 metrů čtverečních plochu, kterou tedy dnes tato služba má k dispozici. Předpokládá se 4 miliony zhruba tedy nájmu s tím, že se tam musí zahrnout tedy udržba, elektřina a ty úpravy, čili celkem to představuje 68 milionů 320 tisíc eur na 15 let. Ten projekt se bude financovat z kapitol 200 a 201 služby pro vnější činnosti a bude tam v podstatě třeba mm, využít převody a z toho důvodu se v podstatě bude muset SEAT nově definovat, jaké budou priority a budou se v podstatě ty současné výdaje muset znovu časově rozvrhnout. Máme určité výhrady, pokud je o biliard 100, protože tam v podstatě máme ten pronájem rok od roku 2018 a měl skončit do roku 2023, pokud by tedy případně nějaká jiná instituce nechtěla převzít tu nájemní smlouvu. Čili v podstatě půjde o otázku té nájemní smlouvy, ale nemáme žádnou pevnou záruku písemnou, čili v podstatě je třeba, aby se tady eh, poskytly určité eh, záruky, pokud jde o pronájem té budovy Beliard 100 my jsme předtím tady s kolegou diskutovali, kdyby kolega byl tak laskav a něco k tomu dále řekl. Mr. Larson, yes, please. Go ahead. Tak pan Larson, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, k těm konkrétním eh, otázkám eh, garance budovy Briançon. Od začátku mm, je tady určitý zájem vyjádřen a my vlastně jsme řekli, že eh, nemůžeme eh, dát garanci, protože jsme neměli alternativu. Myslím, že teď máme eh, budovu Belmont jako alternativu, takže já jsem tedy nabídl, tedy napsal výboru včera, aby se hm, jaksi formalizovala nabídka na tuto budovu. Eh, vlastně eh, máme tady eh, stranu, která neustále žádá o tuto budovu. Já tady v podstatě o tom mnoho více nevím, nicméně oni mají pořád tedy zájem a měli bychom na to zareagovat. Děkuji. Stínový zpravodajové, paní Holmajer. Tak u toho ESVČ mám určité otázky, poněvadž Eh, ty čtvereční metry jsou vlastně dvojnásobkem eh, současného stavu a eh, dvojnásobek plochy znamená více personálu. Když jsem se dívala na plány SVČ do roku 2025, tady to vlastně je, ten požadavek na zvýšení ploch a mě by tedy zajímalo, poněvadž to sleduji, jak to vlastně je. Eh, de facto my máme eh, čím dál tím více expertů vyslaných eh, členskými zeměmi, ale ten vlastní personál v našem rozpočtu toho nepřibývá. Takže my tady máme mezivládní struktury, které my financujeme, kterým financujeme také budovy, ale de facto žádný jiný vztah k ním nemáme, aby to řekla Eh, jaksi zdvořile. A za druhé, eh, bylo by dobré, kdybychom měli eh, dlouhodobý přehled o personálních plánech ESVČ, poněvadž já o tom také nic nevím. My vlastně zhruba co tři roky měníme budovu a to samozřejmě není příznivé z hlediska nákladu na budovy. A to znamená, že poté, co některé budovy musíme opustit až někdy eh, v roce 23, ale nové budovy budeme mít až v roce 29, tak vlastně to řešíme tady jenom z poloviny, čili mě by skutečně zajímalo z hlediska eh, rozpočtu, jaké to bude mít dopady. A pak mám tedy eh, další otázku na SVČ. Parlament se vlastně snaží, aby eh, v budovy v zahraničí, aby byly ve společném užívání eh, SVČ a parlamentu a proti tomu se většinou ESVČ brání. E, myslím si, že to není příliš přátelské jednání. Možná, že mě e, to nemusíte odpovídat na to hned, ale e, je to každé, každopádně věc, která se bude muset prodiskutovat, poněvadž já to vnímám jako plítvání zdrojí, když si musíme Eh, jednoduše a prostě každý shánět svou vlastní budovu. To není příliš dobrá spolupráce mezi institucemi EU. Ano, tak to byl eh, pěkný, pěkný závěr. Pan Lawson, děkuji. Eh, paní Holmajer, vím, že tady zná tady tu situaci velice dobře. Pokud se týče přibývání zaměstnanců, my tedy my to neděláme jen tak z plezíru. Eh, my prostě eh, máme budovu plnou a jsme tedy i v dalších čtyřech oblastech přítomni. Eh, počítá se s novým nabíráním personálu a sice 169 osob v roce 2020. Pokud se týče mě, tak my můžeme počítat, eh, kdo to podle různých kategorií, eh, ale všichni budou potřebovat eh, všichni budou potřebovat kanceláře. A my jsme se shodli na tom, že ten vojenský personál, a to bude v podstatě největší položka v tom přírůstku personálu, tak eh, potom tam máme, to, to jsou vlastně ti experti a to ovšem eh, neznamená, že až jsou to experti členských zemí, že nám nejsou k dispozici. Eh, je pravda, že tedy v tom roce 2002 bude mít značný přírůstek personálu. To bude v rámci Stratkomu, myslím, že to parlament podpořil a měli jsme také v minulých dvou letech přírůstek. Dále máme vojenskou politiku, čili vlastně to je řízení našich eh, misí v zahraničí. To jsou růstové oblasti a proto určitě budeme potřebovat více kanceláří. Eh, není, není pravda, eh, že ta budova bude poloprázdná, ne, bude od začátku úplně vytížená. A je skutečně škoda, že se na to díváme tak krátkozrace, poněvadž pokud ta tendence bude pokračovat takto, tak za pár let tady budu znovu a znovu budu žádat eh, více prostor. My samozřejmě pokud v tom eh, Belmontu, tady budeme, eh, to nám dává určitý jaksi prostor. Ta budova je téměř hotová. Parlament to využíval do konce minulého léta a ta cena je velice dobrá. Takže možná, kdybychom se na to dívali trošku alespoň středně doběji, eh, pak tedy opravdu eh, bychom mohli být tedy ve třech budovách, čili eh, to je ta budova, kde jsme nyní a toto je velice zabezpečená oblast. No a potom máme administrativní oblast. Takže je to de facto investice do zabezpečení, běžné úrovně zabezpečení. A ještě poslední věc, z hlediska budov. My jsme velice rádi, že máme kolokaci ve 140 případech, přičemž dvě třetiny z toho jsou jiné instituce. Takže to, že my jaksi odmítáme kolokace, to prostě není, není správná informace. Ano, víme, že eh, se stane sem tam, že prostě máme tu budovu plnou, takže tady nemůžeme jít stříc, ale někdy také mohou být určité politické důvody a politické problémy. Třeba teď hovoříme o Londýně a podobně, ale já se do toho nebudu pouštět. Mm, ale my samozřejmě velice rádi dáváme prostor lidem z jiných institucích a členských zemí 7 7 eh, prostor, které mají naše delegace, eh, využívají jiné strany. Eh, paní Holmer, ano, děkuji. Těch 7 to jsou většinou jenom ambasády, ambasády jiné ambasády. Já, já jsem se tedy ptala Eh, výslovně o kolokaci s Evropským parlamentem. Eh, já to nechci rozvádět, ale tady skutečně eh, je to přijetí trošku chladnější. Čili když budeme žádat o nové budovy, tak by bylo hezké, kdyby ESVČ také počítalo s parlamentem. To by nám z hlediska z hlediska nákladu pomohl. Vůči ambasádám je SVČ velice velkorysý, vůči parlamentu za stolik ne. Dále, pokud se týče ty seconded eh, national experts, tak eh, tady skutečně dochází eh, k, k budování mezivládní struktur. My samozřejmě můžeme s nimi být v kontaktu, využívat je, ale Eh, je to prostě z hlediska toho personálu, je to prostě jinak, to nej, nej, není to součást personálu komise nebo parlamentu. Já nevím, to by mohlo pokračovat dál, že my v podstatě Eh, eh, dostaneme eh, tady pracovníky z členských zemí, kteří, kterým budeme tedy hradit některé náklady, ale plně rozhodovat oni budou členské země. Ale ta institucionální, institucionální obsazení SVČ také v komisi, v agentura, v parlamentu se de facto zhoršuje. Takže to je moje taková obecná poznámka a jinak ovšem souhlasím. Děkuji. Eh, někdo další ze stínových zpravodajů si přeje promluvit, prosím? Pokud ne, budeme hlasovat. Opět elektronické hlasování. Mm, zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni. Děkuji. Končím hlasování 16 pro, 3 proti, 5 se zdrželi, čili schváleno. A to je konec našeho hlasování. Item or next item on the agenda. Dalším bodem na pořadu jednání opět eh, politika budov, co se týká dele, uh, eh, úřadu uh, v Číně, uh, bekinské delegace. delegace. Děkuji vám, pane předsedo. Vítám práci Fabien Kele, který tady nemůže být bohužel s námi. Um, to je, eh, tady se jedná o budovu v Pekingu eh, v Číně eh, pro delegaci EU. Tato budova, normálně se o ní nehlasuje v, v rozpočtovém úřadu, ale tato budova předpok- bude muset podstoupit zvýšení nájmu o 20 A v důsledku toho se zvažuje vytvoření nové budovy, která by mohla eh, tedy eh, být prostorem pro všechny delegace. Tato budova je k dispozici od roku 2002 a předpokládá se, že by, se, eh, že by byla snaha kompenzovat navýšení, vytvoření nové budovy by kompenzovalo navýšení nájmu. Můžete tedy nám sdělit také výši nájmu, to je jedna otázka. A druhá otázka, ta budova je pro čtyři roky eh, pronajatá. Předpokládá se eh, stavební projekt, který eh, by trval minimálně čtyři roky, tedy než se vysvedí. Důležité je tedy zajistit nějaké přechodné umístění ještě předtím, než se ta budova dostaví. Děkuji mnohokrát. Někdo ze stínových zpravodajů, paní paní Holmajer. Eh, po té, co mám dneska bojovnou náladu, pane předsedo, eh, tak eh, k, k budovám tady říkám ano, ale myslím, že my jako EPP do budoucna budeme odmítat tyto budovy, pokud nebudete spolupracovat s parlamentem řádně. Madame Guardia Zabal. Paní Guardia Zabal, děkuji vám pane předsedo. Já mám taky otázku. Když byla podepsána poslední nájemní smlouva, nebo kdy tedy se podepisovala poslední smlouva? Protože teď víme, že musíme čekat minimálně čtyři roky, než se budeme moci přestěhovat do nové budovy. Nebo než se zprovozní druhá část budovy. A samozřejmě Celkově nájmy vzrostly a dá se předpokládat další zvýšení nájmu a 60 a my to budeme třeba muset přijmout, protože nemáme žádný manevrovací prostor. A tak si kladu otázku, zda tehdy se již nedalo předvítat, že bude potřeba více času eh, v té budově, než se postaví budova nová a než se bude moci úřad přestěhovat. Thank you. Děkuji. Pan Andresen? Eh, děkuji, my to také podporujeme, ale já mám několik otázek, jak už kolegyně zmínila, ale pak mám ještě téma, které s tou budovou souvisí. Nicméně eh, jde o jiné téma, nicméně musím to tady zmínit. Jde o bezpečnost v oblasti IT v budovách, jako eh, v zemích, jako je Čína třeba. A já bych rád eh, k tomu získal informace, možná nyní, možná později, ale je to důležité. Třeba i písemně ty informace, ehm, protože je to opravdu důležité téma a chtěl bych tomu informace blížší. Pan Kus? Ok, vielen Dank. Um, ich möchte noch... Děkuji. Eh, já bych se chtěl vrátit k tomu, co řekla paní Holmajer. Myslím, že eh, tady vznesla skutečně správné otázky v souvislosti s budovou Belmont ale to tež vlastně platí o Pepingu. Jaká je tam situace? Máme tam společné užívání budov s jinými institucemi, evropskými institucemi například, nebo třeba národní instituce z EU. A e, možná by bylo dobré přeskoumat, jestli tam není možno dosáhnout určitých synergii, když jde tedy o přístavbu a tak dále. Čili jaké jsou tady plány a jak to tady vlastně vypadá s těmi otázkami, které tady nastíhá paní Holmajer. Pan Larsen, děkuji. A děkuji za podporu. Já se pokusím odpovědět na otázky a pokud na něco zapomenu, tak to nebyl, není proto, že bych něco skrýval, ale protože mi třeba selže paměť. A První, co se týče obnovy budovy, byli jsme informováni, že podle čínských zákonů mají limit eh, čtyř let na uzavření smlouvy. My eh, jsme tímto omezení ale já si osobně dokonce, a to je můj osobní pohled, že nebudeme s tou budovou hotovi za čtyři roky. Takže bude nutné znovu ten nájem obnovit a není moc, co s tím můžeme dělat. Je to prostě běžná situace, že existují limity eh, na délku zavírání nájemních smluv a podobné. To bylo u předchozí smlouvy, která byla před čtyřmi lety, 2016. Tedy je to opravdu vždycky na čtyřleté období celkové náklady celkové náklady představují 1 milion 400 tisíc. 1 milion 200 tisíc ročně. A co je důležité, to je obnovení eh, smlouvy, prodloužení. My jsme vždycky srovnávali eh, návrh na zvýšení se situací na trhu. I potom zvýšení nájmu je to stále v pořádku. Jsme v budova kategorie B a je to 33,4 euro měsíčně za metr čtvereční, zatímco na trhu by to bylo 36,34, eh, takže stále jsme eh, vlastně pod tou tržní hladinou. Je to tedy dobrá cena z našeho pohledu i přes to navýšení. Bezpečnost IT. To je nesmírně důležité téma a je to jedna z výzev. Je to obrovský stavební projekt, který zahajujeme. My jsme si to ověřovali u dalších, kteří stavěli v poslední době. A je to obtížné protože existují omezení, jaké třeba zahraniční zaměstnance můžete přivést, aby dělali ty stavební nebo konstrukční práce. Ehm, my se snažíme mít stoprocentní kontrolu nad tím, eh, co stavíme, jak stavíme, ale eh, není možné úplně veškerý stoprocentní stavební dozor z naší strany zajistit, protože to by se ještě eh, k celkovému účtu za budovu přidalo několik nul, když bychom museli ještě při, přizvat další pracovníky. Ale to téma, které zmiňujete, je nesmírně důležité. Budeme se k němu muset vrátit a já si to s vámi rád podrobněji projednám, ale pro nás je příliš brzo, abychom řekli, jak to tedy uděláme, jak budeme postupovat, ale vrátíme se k tomu. A co se týče synergií a e, společných nájmů, kolokací, e, já navážu na předchozí otázku paní Holmajer. To je pro nás velice důležité. E, my máme více jednotek, více oddělení, pardon. Celkově 150 těch spolunájemníků a jenom třetina eh, je s členskými stámy, dvě třetiny jsou s institucemi EU a Evropský parlament bude vítán. Samozřejmě ne, eh, něco naučtujeme za ten nájem, ale eh, nebudeme z toho mít žádný zisk, bude to jenom uhrada nákladu. Pokud jde o Peking, tak máme tři takové spolunájemníky. Všechno to jsou úřady EU, investiční banka ESVČ a EU IPO. A tyto tři organizace tam již jsou. A obvykle nemůžeme samozřejmě rozhodovat za ně, ale obvykle to bývá tak, že i v tom novém stavebním projektu eh, s námi budou chtít v uvozovkách bydlet, sdílet nájem, proto to bereme v úvahu. Máme tedy určitou marži zapracovanou. Dobře víte, jaké to je. My jsme vždycky vázáni rozpočtovými omezeními a v každém případě eh, ten prostor navíc si zachováváme. Hmm, ale rozumíme, proč to tam nelze příliš nicméně, snažíme se hledat synergie, snažíme se vždycky využívat nájmu společně s dalšími organizacemi. To je velice důležité všude pro všechny naše delegace, včetně té delegace v Číně. Paní Holmajer. Eh, Sie sind ein wahrer Diplomat. Eh, jste eh, skutečně diplomat, pokud se týče parlamentu, tak tomu se dokáže nádherně výbat. Víme o EIB, víme o další a tak dále a v podstatě e, bylo by dobré, kdybyste nám e, tedy e, poslali seznam těch kolokací a doufám, že tedy nás to nebude stát nic navíc podobně, jako třeba v případě v případě ambasád. Já tady nějaký seznam mám, čili já ho skutečně Eh, můžu vám ho dát dispozici. A pokud se týče nájmu, tak ten nárůst, přestože 45,4% eh, platíme eh, navíc, tak musím říct, že jsme na tom lépe než tedy trh, kde ten nárůst byl podstatně vyšší je to v podstatě 500 tisíc, o 500 tisíc méně než eh, ten nejpříznivější nájem, který jsme tady dostali jako nabídku. Děkuji. Další připomínky? Finální rozhodnutí eh, k tomuto tématu bude přijato na příštím zasedání. Děkuji vám. A poslední bod na pořadu jednání výměna názorů v souvislosti s rozhodnutím eh, Rady eh, o VFR vlastních zdrojích. Já si myslím, že je na místě tady říct, že návrhy eh, finského předsednictví k tomu jsou Eh, níž, výrazně níž, než eh, bylo naší ambicí, co se týče investic do eh, klimatu, ochrany klimatu. Závazky předsedkyně komise Uršuly von der Leyen, o níž jsme dostali ještě nové zprávy včera, by nebylo možné realizovat s předpokládanou úrovní navýšení 1,0%. Je to vlastně neřešitelná rovnice. Pokud chceme tuto věc brát vážně a chceme splnit očekávání občanů. Tento návrh je pouze prvním krokem velmi náročných vyjednávání v Radě s parlamentem který musí nabídnout svůj souhlas a je plnoprávným spoluzákonodárcem sektorálních aspektů, aspektu právního státu. Ještě zbývá spousta práce, eh, o tom není pochyb. Mohu pozvat paní Marquez, aby se vyjádřila. Já budu hovořit portugalsky. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ano, je vynikající, že můžeme o tomto bodě diskutovat na základě usnesení Evropského parlamentu, která, kterou bylo přijato širokou většinou a podpořilo zprávu již přijatou parlamentem v dřívějším době, tedy v listopadu loňského roku. A důležité je si zdůraznit, že usnesení parlamentu mm, podpořilo předchozí zprávu a současně jsme věnovali zvláštní pozornost otázce rozpočtu a e, zelené dohody Green Deal. Právě zelená dohoda bude nesmírně důležitá, protože přinese nové závazky, celou řadu závazků, ale důležité téma je, jak bude financován, tedy jak jaká budou finanční ujednání, které navrhne, která eh, komise navrhne. Hmm, buď použití nových finančních zdrojů, eh, což by si přál parlament, anebo určením, jakým způsobem mohou být jednotlivé politiky přispět k potírání změny klimatu. Parlament se také jasně vyjádřil v tom, aby 25 celkového VFR bylo vyčleněno na boj s klimatickou změnou. A e, od poslední posledního zasedání, kdy jsme o tomto tématu hovořili na půdě tohoto výboru, si musíme připomenout, že tým zpravodajky, eh, já i eh, kolega Olbricht, i zpravodajové a zpravodajové pro oblast vlastních zdrojů, pan Fernandez a paní Hayer pracovali velice úzce, spolupracovali tedy, aby v rámci parlamentu definovali systematický dialog se zpravodaji z různých výborů. A myslím, že je také důležité zmínit, že velkou podporu poskytl také předseda parlamentu v tom, že zajistil, aby probíhal vnitřní dialog a koordinace a současně také, aby byly eh, eh, názory parlamentu prezentovány eh, vůči dalším institucím, zvláště radě. A v dalším zasedání Evropské rady předseda Sasoli bude zdůrazňovat, jaké pozice parlament zastává v oblasti víceletého finančního rámce. A Zatím proběhla zasedání kontaktní skupiny s předsedou parlamentu, také proběhla e, zasedání e, s e, zpravodaji a stínovými zpravodaji z různých výborů a také se pokoušíme doladit vnitřní stanoviska v dialogu s dalšími výbory. Tento dialog jako takový má velký význam, protože v Evropském parlamentu se účastníme vlastně dvojí eh, činnosti. Jednak odsouhlasíme vždy VFR a další je účast na spolurozhodování, eh, k němuž má parlament právo pro každou rozpočtovou linii pro další eh, schůzi výboru a na další eh, setkání, tedy eh, před, setkání předsedu výboru, bude tento pro, tato záležitost projednávána. To musíme mít na paměti, kdykoliv diskutujeme s radou. My jsme přesvědčeni, že eh, takovým tím v úzovkách katastrofickým scénářem by bylo mít trialog a nez, mít vůbec zpracovanou pozici parlamentu. Proto je důležité, aby koordinace proběhla a abychom měli jasné pozice, které vychází z, eh, z těchto jednání. Paní Ajer? Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo pokud jde o vlastní zdroje. A s ohledem tedy také na stanoviska mého kolegy pana Fernandese, ten proces, který teď poslal, popsala Margarida, tak to jistě vypra, vypadá, ale pokud bychom se měli podívat na návrh Finska v rámci tohoto negociačního balíčku, jistě tam bylo provedeno velké úsilí, pokud je o ten dokument, který byl připraven původně, ale jsme pořád ještě hodně daleko. Jsou zde dva zdroje obav. Jednak proto, že Finsko v podstatě spochybňuje například i DPH, protože šlo v podstatě o zjednodušení a Finsko navrhuje zrušení takže to je skutečně zdrojem obav. A potom je tady také otázka nových vlastních zdrojů, pokud jde o příspěvky na plasty. Tady v podstatě v rámci jednání, která jsme vedli s předsednictvím finským a také s kontaktní skupinou, jsme chtěli připomenout, že je skutečně důležité, aby tady byly věci vyjasněny, pokud jde o vlastní zdroj a že tím v podstatě také mm, se bude odvíjet hlasování o VFR. Čili v podstatě ten postup, tak jak ho popsala Margarida, tam skutečně jsme jaksi ve fázi těsného kontaktu při vyjednávání a čekáme, že rada postoupí ku předu. Děkuji. Ano, děkuji. Ještě další poznámky nebo i další připomínky, prosím, pan Miriso. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také podpořit zpravodaje a postup, který tady kolegyně načetly. Já myslím, že je důležité, abychom se drželi stanoviska parlamentu, abychom radě vysvětlovali, že stanovisko parlamentu odráží také politické závazky, které byly přijaty nejvyššími orgány. A rada nemůže očekávat, že v podstatě se v podstatě na něčem dohodnou o něco později a že parlament to jenom odsouhlasí. V minulosti v podstatě rada několikrát už posouvala eh, ty ehm, otázky k posouzení, protože se to v podstatě velmi často schvalovalo úplně na poslední chvíli, a nebo se to neschválilo ještě ve stanoveném termínu. Čili to je důležité. A naše je důležité priority jsou, že skutečně potřebujeme prostředky a v podstatě to ukazovaly i situace minulých VFR, protože v roce 2013 v podstatě máme nové projekty a není to vždycky zahnuto. Například Junkrův plán, rozšíření Junkrova plánu, potom v podstatě pomoc pro Afriku, e, svěřenský fond a celá řada tedy dalších otázek. Čili v podstatě jsme měli opravdu nulové marže a nemohli jsme reagovat v podstatě na žádné krize. Čili to je důvod, proč v podstatě vyžadujeme určitou flexibilitu a chceme, aby skutečně parlament zde sehrál důležitou úlohu v rámci BFR. A také musíme uh, ukázat nové komisi, že pokud je o rozpočet, pokud je o ten návrh bývalé komise v roce 2018, byl příliš nízký, že je to příliš vzdálené v podstatě od požadavků parlamentu, že v podstatě se to blíží požadavkům některých členských států v radě a že v podstatě si nemůžeme nechat jenom tak krátký, tedy dolet, jako je ten jedno procento že to skutečně nebude pro ten rozpočet užitečné. A další poznámka je velmi důležitá. Myslím si, že v podstatě jde o to, abychom překlenuli prostě tu mezeru mezi tím, tedy co je potřeba a co je rada ochotná platit. Čili tady navazuji na to, co říkal kolega Fernandez i paní Ayer. Myslím si, že skutečně to je velmi důležitá věc. A pane předsedo, ještě bych chtěl zdůraznit další věc. Já chápu, že u některých zemí, které jsou čistými přispěvateli, vlády se chtějí ujistit, že ty peníze, které jdou do rozpočtu evropského, jsou správně utráceny. Takže jde o ten objem, jde o efektivitu rozpočtu a vlády skutečně v těchto zemích to musí zohledňovat. Nicméně bych chtěl říci, že máme celou řady nástrojů v minulých letech, které jsme tedy zpracovali to, abychom to mohli sledovat. Máme v podstatě také do budoucna tedy eh, evropského státního zástupce budeme v podstatě mít i otázku hm, těch efektivních prostředků moci opravdu řešit z nejrůznějších úhlů pohledu, čili je důležité říci radě, těm zemím, které naléhají na ten limit 1%, že skutečně ten rozpočet je důležitá otázka, že se snažíme vytvářet nástroje pro náležité využívání evropských prostředků a že tedy ty fondy, například Fond pro transformaci a tak dále, že to jsou všechno důležité momenty, které umožní, aby ten přechod byl náležitě proveden, pokud skutečně bude také náležitě financován. Čili si myslím, že v podstatě, pokud je o ten transformační fond, tam skutečně si myslím, že i otázky klimatu musí být zohledněny a další priority a že na ně nesmíme zapomínat. Děkuji vám. Ano, děkuji po vystoupení zpravodajů nemám, a také tedy kolegy, teď nemám, co bych přesně chtěla dodat, ale jenom mm, bych chtěla říci, že to, co navrhuje předsednictví, není v pořádku z hlediska e, obsahu i z hlediska těch čísel. Není tam v podstatě e, zpracování určité revize v polovině období, e, otázka tedy toho spravedlivého transformačního postupu také tedy ty prostředky vynaložené na změny klimatu, čili závazky, které přijal parlament a poslanci, když jsme stanuli před eh, voliči, ale také tedy v podstatě otázky rozhodování rady, například při jmenování kandidátů komisařů, protože ti kandidáti byli tedy schváleni parlamentem a ti komisaři se zavázali před parlamentem, že budou provádět určité iniciativy. Čili já nesouhlasím s tím že by se mohly nějakým způsobem spochybňovat eh, závazky, které byly přijaty. Samozřejmě jsme teď v jiném světě, než v tom, v jakém jsme jednali eh, o prioritách v roce 2012 a dnes, protože v podstatě ty dnešní priority jsou stále tedy obdobné těm z roku 2012, ale připojili se k ním ještě další. Takže v žádném případě není možné za stejné peníze financovat eh, to, co bylo potřeba v roce 2012 a to, co je třeba dnes, protože jediné řešení, jak se dostat ven z tohoto bludného kruhu, jsou opravdu vlastní zdroje. Já jsem trošičku optimistická, protože vidím v dokumentu finského předsednictví otevřená dvířka v oblasti vlastních zdrojů, což bylo před několika lety zcela nemyslitelné. To jsme vůbec o něčem takovém nemohli uvažovat. Takže si myslím, že tady je malý zdroj optimismu a my jsme i na základě čísel a také ještě v budoucích měsících na základě konaných seminářů ukážeme členským státům, že skutečně vlastní zdroje jsou zcela zásadní. A pak je tady ještě jedna věc, která mi vadí tedy v tom návrhu předsednictví, se týká megaboxu Hovoří se v podstatě o celé řadě podrobností a nej, nejsou tam v podstatě vytyčeny ty hlavní linie, například celá řada různých programů, o kterých komise prostě říká, že jsou big, ale v rámci návrhu finského předsednictví tam máme pocit, že už je v podstatě všechno předem rozhodnuto. Množství, kritéria pro rozdělování, eh, rozhodovací systém, ta zpráva je v podstatě už hotová a v rámci tedy eh, toho vyjednávacího balíčku, který se mne týká, který jsem sledovala velmi podrobně, také u společné zemědělské politiky i u politiky soudržnosti je prostě už příliš mnoho podrobností, což v podstatě neodpovídá tomu, jak mají být nastaveny mezi institucionální vztahy a že to může skutečně zbuzovat velké problémy, jakým způsobem sladit v podstatě eh, toto všechno v rámci tedy našeho spolurozhodovacího procesu. Ano, děkuji, pan Andrejsen. Děkuji, já budu hovořit německy. Für mich bei den... Pro mě eh, u jednání o finančním rámci eh, se vlastně musíme eh, zabývat budoucností Evropy podle toho tedy, jak si, eh, kam se máme vyvíjet, nejde v podstatě o to, abychom se eh, hádali o částky za desinou čárkou. A já musím říct, že mnohé eh, bohaté země, včetně Německa, blokují tento proces. V posledních měsících došlo k určitému pokroku, ale příliš málo to je my vlastně bychom neměli jaksi singulárně jednat o víceletém rámci. My jsme včera měli tady na plénu Green Deal eh, paní von der Leyen. Eh, možná, že dnes členské země se rozhodly, že do roku 2050 má být EU eh, e klimaticky, klimaticky neutrální. No a pokud tedy se my tomu vlastně nepřizpůsobíme v tom finančním rámci, no tak to bude špatně, protože my v podstatě už ani nemáme čas na to, abychom dosahovali těch klimatických cílů. No a e, stojí tady vlastně v cestě rada, některé země v radě, ale třeba, když se podíváme na ty včerejší návrhy komise, tak v klimatické oblasti vidíme pořád ta sama stará čísla. V podstatě musíme ten Green Deal zapracovat do toho finančního rámce a ne nějaké kompromise s tím, že prostě jednoho dne potom ještě k tomu přidáme nějaké Green Dealové investice. A to je třeba projednávat nejenom s českými zeměmi, ale také s komisí, protože my potřebujeme až 2,2 bilionů eh, euro ročně. A od toho jsme skutečně vzdáleni. A pak je tady ještě problém s tím spožďováním, eh, poněvadž eh, problémy nastávají vždycky tehdy, když se členské země rozhádají a nesohny se shodnout ale to škodí klimatu, zemědělcům, vysokým školám, eh, které jsou na prostředky z tohoto rozpočtu eh, odkázány. Je třeba se prostě dát dohromady, vzpamatovat, poněvadž konflikty eh, nejsou nové, jsou pořád stejné. A já jsem velice rád, a to chci říct na závěr, že eh, ve vyjednavacím týmu parlamentu panuje jednota a že my jsme odhodláni dosáhnout kvalitních kompromisů a my to v příští měsíci budeme muset více komunikovat navenek a také eh, v členských státech, protože tady je třeba mít vliv na veřejné mínění v zemích, které se k tomu možná staví dosud kriticky. Já chci tedy poděkovat kolegům kolegyním za spoustu dané práce a já doufám, že tedy snad dostaneme jasnou pozici ze strany rady, abychom konečně mohli začít vážně jednat. Děkuji pan Papadimulis. Ano, děkuji, já budu mluvit řecky. Nasaďte si prosím sluchátka θετικό ότι όλες οι πολιτικές ομάδες... Pozitivní je to, že všechny frakce kategoricky odmítají návrh finského předsednictví. A my to děláme, protože jsme se dohodli na tom, abychom e, financovali politiku a cíle, které si nastavil parlamentu, které žádal parlament, žádala komise, tak e, bohužel tady po návrzích návrzích eh, eh, vlád, tak to prostě dopadá jinak. A to jsou vlastně eh, návrhy, které my jsme tady předkládali před rokem. To by prostě nešlo s, s tímto rozpočtem. Předseda parlamentu Sasoli za několik hodin bude hovořit na radě a kategoricky odmítne finský návrh. To je důležité a důležité je také to, že všechny frakce navzdory jiným rozdílům v mínění eh, se shodují na tom, že 1,3% to prostě nestačí. To není přijatelné pro naše cíle a pro to, co občané žádají od Evropské unie to, co tady de facto máme ze strany rady, tak to je v podstatě provokace pro, proti parlamentu a zdravému rozumu. V podstatě nemůžeme pořád eh, škrtat a redukovat, poněvadž eh, čas kvapí a kde si co si. Tady je vlastně Eh, škrt 13 eh, v regionální oblasti, 27 eh, kohezi, 25 v klimatických oblastech, 30 horizont a dalších 18, minus 18 Erasmus, 35 Connecting Europe oproti návrhu parlamentu. Čili a kdybychom se Eh, toto srovnali ještě s tím předchozím eh, finančním rámcem, tak tady máme 130 eh, navíc na migraci a 600 navíc pro bezpečnost. Jak to máme vysvětlit lidem? Já myslím, že skutečně velká škoda, velice politování hodné, že komisař Hán tady dneska není v tomto výboru, tam, tady bychom ho dneska právě potřebovali. Tady je třeba kooperovat s parlamentem. A jak říkali kolegové, my musíme vyvíjet tlak, aby těch prostředků bylo dán k dispozici víc. Jediný způsob, jak zajistit to, abychom eh, de facto zabránili eh, různým eh, sporům, eh, já nevím, mezi příjemci a plátci a tak dále. Takže jediná možnost je zvýšit vlastní příjmy komise. Ta, takže a pak se můžeme bavit také o náročnějších řešeních. Monsieur Cormand? Děkuji. Pan kolega Kumen. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Je to velmi zajímavá výměna, která tady probíhá mezi námi, ale bez ohledu na to potěšení, které můžeme mít z výměny názorů, já nechápu, proč vlastně se tomu teď odáváme, když tady není pan komisař Hán. Takže to je poněkud frustrující. Ten přístup, který bychom měli zvolit, pokud jde o ten víceletý rozpočet, je, že bychom se měli opírat o nové politické skutečnosti. Já jsem si vyslechl včera předsedkyni komise a několik z nás tady říkalo, že se hovořilo o zelené dohodě. Pokud má mít smysl, vychází z různých okamžiků eh, eh, historie, historie lidstva, New Deal ve 30. letech ve Spojených státech. Bylo to po finanční krizi a co tedy udělal prezident Roosevelt? Zvýšil eh, daně velmi výrazně, eh, rozhodl se pro zadluženost, spustil tedy politiku výrazných investicí s cílem docílit sociální spravedlnosti. Čili pokud chceme skutečně mít zelenou dohodu, tak nemůžeme ji dosáhnout, pokud budeme nadále uvažovat ve stejných intencích a používat k tomu rozpočet EU. Takže skutečně, co je zcela zásadní, je samozřejmě změnit rozsah rozpočtu. My jsme pochopili, že to bude složité s členskými státy, ať už bychom byli na 1,16 nebo 17 nebo 18, to všechno v každém případě neodpovídá výši potřeb. Takže zcela zásadní výzva je otázka vlastních zdrojů. A tady jsem opravdu velmi znepokojen, pokud jde o zprávu eh, rady, kterou předložilo finské předsednictví. Jistě se tady otvírají určitá dvířka, máme pocit, že se otvírají, protože nejsou zavřená. Nicméně já tady vidím určitý ústup, protože se spochybňuje otázka DPH, což je vlastní zdroj, možná nedokonalý, ale existující. A potom tedy, pokud jde o ty další vlastní zdroje, jediný, který byl pojmenován, je v podstatě tedy ten poplatek z plastů, ale to není jaksi nic zásadního a o tom ostatním se tam vůbec nemluví. A také se nemluví například vůbec o zdanění kerozenu, což je v každém případě daň, která by se snadno mohla vybírat a je sociálně velmi spravedlivá, protože když mají občané eh, v podstatě lít benzín do vlastních vozidel, tak za to platí a když eh, někdo letí letadlem, tak se za to neplatí nic, čili si myslím, že je skutečně třeba Eh, si uvědomit, že bychom měli mít větší autonomii z hlediska rozpočtu, eh, že bychom tedy měli mít určité daně, které by byly více tedy i ekologicky zaměřeny, abychom měli vlastní zdroje do budoucna. A Samozřejmě můžeme se nebo nemusíme se shodnout, ale je tady vzhledem k tomu, že jsme tady jenom mezi sebou. Využij této příležitosti k tomu, abych se zeptal, do jaké míry budeme v podstatě všechno schvalovat až do konce, protože já jsem pochopil, že stanovisko parlamentu je velmi silné, že jsme velmi jednotní ale já bych přece jenom chtěl vědět, až kam tedy půjdeme všichni spolu, abychom opravdu v tomto boji tedy se pokusili vyhrát, protože podstatě, pokud jde o ty lhuty, eh, ty bychom neměli tedy akceptovat a měli bychom skutečně jít až případně do eh, fáze nějakého blokování, pokud se nám nepodaří najít řešení společně. Protože pokud v podstatě tady budeme říkat my si pořád navzájem, že jsme velmi nároční, velmi ambiciozní, ale nakonec v podstatě ty věci necháme časově jaksi běžet a nebudeme se tím dále zabývat, tak budeme oslabeni do budoucna. Čili já si myslím, že pokud se nám nepodaří prosadit rozumné stanovisko vůči radě, je, myslím, také důležité, abychom v podstatě ty věci jenom tedy tady nepolikali my na sucho, ale abychom se obrátili k občanům, abychom do toho zapojili veřejné mínění. Já si myslím, že skutečně, abychom si provedli diskusi na téma, jak až daleko jsme ochotní jít tedy v tom budoucím období. Ano, děkuji mnohokrát. Pan Korna. Ich werde auf Deutsch äh, sprechen. Děkuji, budu hovořit německy a stručně, jak jsem slíbil. Pan předseda eh, už eh, vlastně eh, mě to tady naznačuje. Já chápu tu frustraci kolegu. Já nevím, kolikrát ještě o tom budeme debatovat zde ve výboru, ale samozřejmě v tom vyjednávacím týdnu, týmu na kontaktní skupině parlamentu. Tady musím říct, že naše pozice je jasné. Problém je, že se nechtějí pohnout členské státy. Ale eh, k tomu, co řekl pan Muresan, to je důležitá věc. na zemím, které eh, přispívají eh, hodně do rozpočtu Evropské unie, je důležité téma, jak rozumně s těmito prostředky naložit. To tady samozřejmě všem máme určitou nejistotu. My tady vlastně Eh, máme tady ještě eh, tu eh, převrácenou kvalifikovanou většinu, kterou může použít rada vůči návrhu komise. A důležité je také u občanů získat podporu pro tedy tento rozpočet. Čili mm, parlament by měl tedy trvat na tom, aby se ten Eh, mechanismus právního státu ještě více zdůrazňoval a zakotvil. Děkuji. Děkuji. Pan Řoňca. Eh, tři věci, dámy a pánové. Za prvé, myslím, že bychom neměli Eh, mluvit tak, že jak se parlament nebo, nebo evropské nebo členské země eh, jsou prostě kritizovány ze strany parlamentu. My prostě jako členské země máme různá východiska eh, pro dosávání cílu Evropské unie a od toho se rozvíjí naše spory. Polska třeba si nemá důvod stěžovat a musíme prostě občanům Evropy eh, říci, že jednoduše eh, máme různě dlouhé cesty k dosažení cílů, eh, zejména těch ekologických. Druhá věc, tady v rámci toho hysterického narrativu, který doprovází Green Deal, no tak v podstatě máme stanovené cíle, ale zatím na ně nemáme peníze. A jestli je tedy brát z mechanismu Connecting Europe eh, nebo z jiných politik, tak eh, to se nezavděčíme nikomu. Nikdo nás za to nebude chválit. A nezapomínejme, že Evropa není svět a svět není Evropa. Když se podíváme jako na parlament, rada a komise, také v kontextu toho, jestli budeme, budeme konkurenční vůči jiným ekonomickým blokům, podle toho nás budou hodnotit naši voliči, budeme-li konkurenční nebo ne. Já se obávám, že eh, se to může zhoršit, pokud vidíme tady problematiku energetiky v kontextu jiných politik nebo v kontextu eh, Číny, Asie, Spojených států. No a ještě bych řekl toto na závěr. Eh, finský návrh nás nepřibližuje ke kompromisu a byl bych rád, kdybychom jak si vycházejí se z této pozice, mohli upřímně hovořit o nových výzvách v oblasti financí. Třeba Polsko je připraveno jednat, my chápeme eh, tyto cíle, ale potřebujeme daleko více konkrétních eh, informací eh, při jednání o víceletém rámci. Děkuji. Nyní bych dal slovo panu Švarcovi z komise a možná bych požádal, aby se soustředil na dvě otázky. Za prvé, jak tedy se dívá komise na návrh finského předsednictví a za druhé, jakou pozici dnes v té debatě, později dnes zaujme pan komisař. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážení zpravodajové, vážení dámy a pane poslanci, kolegové, eh, za prvé chci omluvit pana komisaře Hána, který se tedy omlouvá za to, že tedy se sem nemohl dostavit eh, kvůli jiným závazkům, ale je odhodlán těsně spolupracovat s vaším výborem podobně, jako tomu bylo za poslední deset let, kdy zastával jiné místo v komisi. Eh, to, co zde bylo eh, řečeno eh, ze strany až německého kolegy, jak víte, finské předsednictví přišlo s tím vyjednávacím boxem a Eh, komise, podobně jako parlament se na to dívá velice kriticky, ale možná bych jaksi rozlišil ještě prvky, které tam vnímáme jako konstruktivní a naopak ty, které vnímáme jako negativní nebo velmi negativní. Tak na pozitivní straně vnímáme, že ten eh, klimatický mainstreaming, eh, nejméně tady 25%, že v tom finském boxu je a je tam prostě zakotven pokud se týče toho mechanismu právního státu, eh, v tom boxu se nachází text, který je velice blízký návrhu komise a to je pro komisi velice důležité. Pravda je, že ta eh, reverzní eh, kvalifikovaná většina tam prostě v závorce je, ale všichni tedy Eh, chápeme, že to je velice delikatní záležitost, eh, která tady bude až do konce jednání. Pokud se týče eh, kohezní politika, tematická koncentrace, kohezní transfery, některé modality implementace, tady si myslíme, že budžetizace EDF e a těch záležitosti eh, financování sousedství, že to je teď v tom boxu, to je velice pozitivní i pro parlament. A také myslím, že je dobré, že eh, eh, se tam hovoří o spravedlivém přechodu, o tedy mechanismu a fondu tohoto spravedlivého přechodu tak tolik pozitivní. Nyní ty negativní prvky. Samozřejmě 1,07% eh, celková úroveň, to je pro nás jasně nedostatečné. Ale ještě horší je to, že způsob, jakým toho bylo dosaženo, eh, bylo ořezání všech nových a posílených priorit, jako je Frontex, Evropský obranný fond, spousta programů pro podporu konkurenceschopnosti. To všechno by se muselo eh, seškrtat, včetně tedy zahraničního programu. Čili to je nějakých 47 miliard eur a to můžu to ještě rozvést do problému, ale do, do podrobností, ale eh, toto eh, je prostě velice problematické a je to něco, co předsedkyně komise Eh, určitě dnes na radě zmíní. Další věc je eh, v oblasti administrativních škrtů. Eh, já jsem velice se zájem tedy naslouchal debatě o budovách. V administrativě je ten škrt 2 miliardy a to by mohlo vést k značnému omezení počtu personálu ve všech institucích, včetně parlamentu, toto nemůžeme akceptovat a budeme bojovat proti tomu a doufáme, že nás podpoří v tomto i parlament. Co se týče nových vlastních strojů, tady souhlasím s tím, co řekla eh, paní Maria Gadia Zabal. V tom boxu to, co máme, to samozřejmě nestačí, ale určitý pokrok tam je. Tam jsou ty Eh, příspěvky eh, z plastu, to, už nejsou v závorce, mm, nebo eh, další mm, položky. A samozřejmě to je výsledek tlaku Evropského parlamentu, který komise vítá. Další prvek, který je pro nás velmi kritický, tak to je otázka flexibility. To mm, možná nebylo dostatečně zdůrazněno my eh, tady vlastně vidíme, že ta flexibilita v tom vyjednavacím boxu je velice ořezaná. A pokud si vzpomenete třeba na problému eh, z roku 2014 o tom, jak jsme měli eh, spoustu nesplacených záležitostí, tak tady mm, budeme mít spoustu problémů, které budou podobného charakteru a narostou. Takže je dobře, že eh, parlament tady vyvíjí značný tlak, komise bude následovat. Eh, ta míra flexibility eh, de facto umožňuje Unii reagovat na krize tak, jak jsme to prováděli za současného víceletého rámce. Chtěli bychom zachovat alespoň současnou úroveň flexibility, zatímco ten box počítá si redukci a to je pro nás velmi kritická záležitost. Čili tyto prvky bude třeba řešit v nové verzi toho vyjednávacího boxu. Jak víte, příštím eh, krokem bude asi to, že eh, to převezme předseda Evropské eh, rady a také doufáme, že k tomu víceletému rámci dojde k poměrně rychlé dohodě. Jsme ještě více spoždění než minule, takže eh, bude to znamenat spožděnou implementaci programu. Dále se domníváme, že došlo k zanedbání dialogu s Evropským parlamentem. Chorvatské předsednictví bude muset vést daleko intenzivnější dialog a já vím, že ono s tím počítá, ale je to prostě otázka konsensuálního postupu, čili ten dialog s parlamentem musí být daleko pravidelnější, což podporujeme. Čili eh, tak nějak se dívá komise na ten negotiation box a vlastně to hlavní, co je v něm obsaženo. Děkuji. Paní Marques, jestli bude chtít eh, uzavřít. Děkuji. Já chci nejprve poděkovat za všechny předložené body. Připomínky je velice důležité tento dialog rozvíjet, protože jsme si eh, vyvi- připravili ty body. OK. <laughs> Eh, je voulais aussi Chci tedy poděkovat komisi za to, co zmínili. Ty body, které zmínili, jsou pro nás velice důležité a důležité také je, že parlament už se jim věnuje a musíme jim věnovat pozornost. Co se eh, týče Neobox, tak to je tedy eh, důležité téma pro nás, eh, pro finské předsednictví, tedy je to také důležité, protože finské předsednictví pro radě zasedání Rady pro všeobecné záležitosti právě eh, distribuovali tuto záležitost nebo box eh, všem, aby to bylo zjevné, aby tedy bylo eh, možné tyto informace mít k dispozici. A co se týká zmíněných otázek, otázka občanů, Ehm, občané mají takovou představu z financování Evropské unie. Ehm, já bych proto zdůraznila, eh, že eh, to, co komise dělá, je dobré, když dává informace o tom, jaké přínosy má třeba jednotný trh a podobně, ale musíme si také připomenout jeden rozměr, eh, který tady byl zmíněn také eh, komisařem Hánem během slyšení. Důležité je zachovat eh, dual, duální povahu eh, rovnováhy mezi čistými přispěvateli a čistými dárci, protože čistí přispěvatele jsou ale také příjemci to je tedy součástí politiky v každém členském státě vůči občanům. My bychom měli mít logicky komunikační strategii, aby mohli eh, občané mít informace o tom, které, jaké přínosy to má eh, pro, eh, co se týče rozpočtu Evropské unie. A ještě bod, který se týká vlastních zdrojů. Vcela logicky je obtížné Eh, stanovit další krok, eh, a já tady používám výraz klarifikace, osvětlení eh, z hlediska vlastních zdrojů. Je také logické, že rozpočet, tak jak je financován, z vyšší části fin, financován z každého státu, Eh, tedy eh, eh, hrubého národního produktu z každého státu a mm, to je nezbytné proto, aby byly dostatečné rozpočtové prostředky k financování Eh, fungování EU a pro nadcházející předsednictví, pro vyjednávací tým bych chtěl říci, že eh, vyjednávací tým již kontaktoval zástupce chorvatského předsednictví a my budeme také bilaterálně s chorvatským předsednictvím jednat a samozřejmě také s budoucím německým předsednictvím, proto je tedy důležité mít také strategii vyjednávání s nadcházejícími Eh, předsednictvími. A ještě chci říci jednu věc, která je pro mě zvlášť důležitá, kterou musím tady zmínit. Mm, eh, z Vlastně po tom, co jsme vyslechli všechny politické iniciativy, eh, Evropské unie musí být financovány z rámce rozpočtu. Tedy eh, bude tam vyšší transparentnost a eh, logicky eh, Evropský parlament tam bude sehrávat svou úlohu. Nemůžeme v tom scénáři, který máme před sebou, nemůžeme akceptovat vystoupení z těchto obtíží s, vyjednáváním o VFR, Eh, financovat eh, politické iniciativy nebo konkrétní eh, politiky, které jsou mimo VFR, které jsou mimo rozpočet na toto riziko, si musíme dávat velký pozor. Děkuji. Toto téma eh, je tedy velice důležité. Důležité je to eh, pro náš rozpočtový výbor. Já bych ale na závěr chtěl zmínit, že 11. ledna bude příští zasedání, které bude spojené eh, výbor pro rozpočet a výbor Ekon. Bude tam pan Hoer z Evropské investiční banky a pak v Bruselu se sejdeme 22. a 23. ledna kde máme zatím neformálně potvrzenou přítomnost komisaře Hána. Děkuji vám.